máme návrh pořadu jednání. Já to tady tak. Dnes eh, máme důležitá zasedání, eh, tedy eh, náš vicepředseda Evropského parlamentu eh, má důležitá zasedání, takže nemůže přijít mezi nás eh, až eh, odpoledne. Budeme mít eh, výměnu názoru o práci organizace, kterou bude ale moci někdo jiný prezentovat dnes ráno. Děkuji za vaši spolupráci. Takže navrhuji následující změny do našeho eh, pořadu jednání. Výměnu náhod, názorů s e, eh, CMR, Radou samozprávných obcí a regionů, tedy budeme mít e, jako bod 5 a naši diskusi o zprávě pana Varkasela se přesuneme zase na odpoledne jako bod 12. Takže mnohokrát děkuji. A nyní věřím, že s těmito změnami budeme moci přijmout náš pořad jednání. V kolik hodin budeme hlasovat?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 Eh, žádala sekretariát, aby rozeslal to načasování, eh, bohužel vám to nerozeslali, tak za to se omlouvám, ale v budoucnosti u to tak nebude. Chcete mít jako eh, nějakou vytěštěnou kopii? Já jsem koordinátor, mám tady kolegy koordinátory. Někteří kolegové prostě mají jiné aktivity, přichází pouze na hlasování, takže bych byl rád, kdybychom se to takhle mohli rozesílat dopředu. Dobrá, požádáme sekretariát, aby vám to rozeslal. So we can adopt the agenda? Můžeme tedy přijmout pořad jednání. Děkuji. Druhý bod je schválení zápisu ze schůze konané dne 15. října. Zápis je k dispozici na internetu. 17. září jsme se rozhodli, že přispějeme k iniciativě parlamentu ehm, nepoužívat tolik papírových dokumentů, takže teď máme tedy zápis elektronicky a pokud nic proti tomu nemáte, pokud nebudou zneseny žádné námitky, tak prostě během dnešní schůze ten zápis bude přijat. Námitky nejsou, takže pokračujeme. Vzdělení předsedkyně, já mám pouze jedno sdělení. Pan Lamaže, prosím. Jenom jednu připomínku. Já bych chtěl, aby do protokolu bylo zahrnut, byla zahrnuta připomínka, kterou jsem učinil na zasedání koordinátorů v souvislosti se specifickou zprávou o Řecku. You want to, uh, V pořádku, tu vaši připomínku dám do zápisu. Mm, nemůžeme to ale dát eh, jako do diskuze koordinátorů, proto to tedy dáme do zápisu z předchozího zasedání. Je to takhle v pořádku pro všechny kolegy? Dobrá. Takže sdělení předsedkyně. Mám pouze jedno sdělení, jak jsem říkala. To je o skupině na vysoké úrovni pro zjednodušování eh, fondů ESI a pro jejich příjemce. První zasedání téhleté skupiny o monitorování a zjednodušování eh, pravidel pro příjemce. 12 členů téhleté skupiny na vysoké úrovni a předseda pan Kalas se setkali se zástupci evropských institucí. Parlament byl zastoupen na tomto panelu výborem REGI, byl tam pan vicepředseda Zeller. Cílem této nové skupiny je snížit dopad komplexních eh, pravidel, administrativních pravidel na příjemci, takže zdůrazňují se tam důležitá pravidla jako zjednodušené možnosti nákladové, zjednodušená dostupnost fondů a otázka gold platingu. Výbor Regi vyjádřil podporu této skupině a doufá, že touto, tímto zjednodušením můžeme odstranit eh, bariéry, které leží na cestě eh, příjemcům eh, k těmto fondům a že to tedy zjednoduší situaci v regionech. Předpokládáme, že si vyslechneme něco o výsledcích této skupiny už v blízké budoucnosti. Budeme mít výměnu názorů se zástupci této skupiny v první polovině roku 2016. Tolik tedy sdělení předsedkyně a nyní přicházíme k bodu 4, což je výměna názorů s panem Philem Winem Owenem, který je členem Evropského účetního dvora. Budeme hovořit o zvláštní zprávě číslo 10 z roku 2015. Tam jde o chyby v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů EU na politiku soudržnosti. Zadávání veřejných zakázek hraje velmi důležitou roli v provádění regionální e, politiky soudržnosti. Je tedy důležité, aby členské státy opravdu řešily problémy, které byly e, identifikovány v přeskumech. Takže Nyní eh, hned předám slovo panu Filu Owenovi. Eh, on přednese svou prezentaci a potom budete mít samozřejmě všichni příležitost eh, přednese komentáře, klás otázky a tak dále. Ještě říkám, že zde jsou s námi také zástupci Evropské komise, kteří také dostanou slovo, aby mohli zodpovědět některé otázky, vyjádřit se k připomínkám paní Vitoria Eliata, pan Franz Zebert a pan Joachim Nunes Delmeida z DG Regio a DG Row. Takže já už teď dávám slovo panu Owenovi. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení členové tohoto výboru, děkuji za to, že jste mě mezi sebe přizva, eh, pozvali, abych mohl odprezentovat tuto zprávu Evropského účetního dvora. My už jsme to prezentovali jednou 15. října na jiném výboru a také te, hned tohle pondělí na výboru IMCO. Těší nás tedy, že Evropský eh, parlament se o to takto zajímá. Poprvé jsme to tedy prezentovali na výboru ECON. plnění eh, pravidel pro zadávání veřejných zakázek v eh, politice soudržnosti, eh, to je zdroj chybovosti. To jsme ukázali v několika na sebe navazujících zprávách. Parlament také žádá o zlepšení v této oblasti, takže výroční zpráva za rok 2014 ukázala, teda, která byla prezentována úterý v parlamentu, jasně tady ukázala, že nic se zatím nezměnilo, stále dochází k porušování pravidel, to v podstatě je asi polovina chybovosti v celé oblasti soudržnosti v roce 2014. To eh, samozřejmě překračuje naši eh, auditní období eh, toto nedodržení eh, pravidel veřejného, veřejných zakázek, to samozřejmě tady nejde jenom o schodu, ale může to samozřejmě ovlivnit i um, hodnotu, kterou získáme za peníze, protože tady v podstatě jde o vytváření jednotného trhu a o možnosti vytvoření udržitelného růstu. A s tím, že samozřejmě eh, rozumně vynakládáme veřejné finance. Takže nám tady jde tedy o zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů na politiku soudržnosti. Hlavní auditní otázkou je vyhodnotit, zda komise a členské státy eh, podnikly vhodné a eh, příslušné kroky pro to, aby řešili chyby v oblasti zadávání veřejných zakázek v oblasti politiky soudržnosti. Takže jak proběhl audit? Rozsah auditu tedy byla oblast eh, soudržnosti. Věnovali jsme se Evropskému fondu pro regionální rozvoj, fondu, eh, koheznímu fondu a eh, Evropskému sociálnímu fondu. Navštívili jsme čtyři členské státy, Českou republiku, Španělsko, Itálii a Velkou Británii. V každé zemi eh, jsme stanovili vysokou míru chybovosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, tedy v průběhu let 2009 až 2013. Auditoři také provedli eh, průzkum 115 auditních orgánů v 27 členských státech, které zodpovídají za operační programy, které jsou eh, financovány z těchto fondů. A eh, také jsme měli přeskum 28 nejvyšších auditních institucí EU. Zpráva tedy ukazuje, že jak komise, tak členské státy musí udělat mnohem více, než nyní dělají, proto aby řešili eh, tu chybovost v oblasti soudržnosti. Ukázalo se, že eh, velké problémy stále trvají ohledně toho, jak zadávají vlády práci a služby eh, v, za podpory evropských fondů. Ehm, chyby jsme stanovili v případě asi 40%, 40 eh, projektů, které byly auditovány v mm, tom období 2009 až 2013. Takže v podstatě třetina tam byly vážné chyby. V, mm, nejvíc jich bylo v ERDF. Zpráva za rok 2014, která byla zveřejněna tento týden, ukazuje v podstatě stejné věci. Tam se zase ukazuje nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakazek 39 z asi 170 postupů, které jsme přeskoumili a třetina z těch 39 byly zase závažné chyby, takže prostě tam vidíme jasný eh, vzorec, eh, který se opakuje. Eh, ukazuje se tedy, že také v podstatě systematická analýza ze strany komise členských států dost eh, chybí. Mm, eh, kromě toho tam prostě chybí nějaká koherentní data, koherentní údaje. Mm, komise v podstatě provedla pouze jednu analýzu v roce 2011 a už neproběhla žádná aktualizace. Ukazuje se, že členské státy i komise začaly implementovat některé kroky pro řešení tohoto problému, ale pořád ještě mají před sebou dlouhou cestu. Eh, nedávná legislativa má potenciál řešit problém eh, těchto chyb ve veřejných zakázkách, ale hodně záleží právě na provádění. Eh, takže například tady jsou nové směrnice o veřejných zakázkách, tam jsou prvky jako kodifikace některých tedy případového práva, co, co by mohlo tedy snížit chyby, ale zase záleží prostě na té implementaci. Eh, proběhla velmi dobrá eh, diskuse o těchto věcech právě na výboru IMKO eh, toto pondělí. Potom máme druhou novou legislativu, to je to jsou nařízení o evropských strukturálních a investičních fondech. Tam je právě ta podmíněnost ex ante což jsou vlastně eh, podmínky, které jsou nutné pro to, aby se zajistilo efektivní fungování evropských strukturálních investičních fondů. Eh, účetní dvor zjistil, že na začátku roku 2015 komise vyhodnotila 12 členských států eh, v tom smyslu, že nesplnili podmínky, které byly stanoveny pro tyto fondy pro oblast zadávání veřejných zakázek, tedy v, oblast, v období Eh, pro rok 2014 eh, a dále. Eh, v, posledním, v poslední zprávě ale z října potom se ukázalo, že tři, zpráv, že tři státy už situaci napravili, ale my jsme zatím neprovedli svůj audit. audit. Pokud ovšem tedy je to pravda, potom devět členských států jmenovitě Bulharsko, Česká republika, Řecko, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Pokud tedy těchto eh, devět zemí stále neplní ty eh, podmínky pro zadávání veřejných zakázek, stále platí naše doporučení a sice pokud tyhle ty podmínky nebudou splněny do konce příštího roku, to znamená do konce roku 2016, komise by měla využívat své pravomoci proto, aby pozastavila platby těmto členským zemím kroky, která komise podnikla od roku 2010, se e, zacílily, zaměřily na ten celkový problém Jde tedy o ustanovení interní eh, odborné pracovní skupiny a vytvoření akčního plánu pro veřejné zakázky. Tady zase potřebujeme, aby eh, se někdo ujal vedení v tom eh, řešení těchto problémů a aby se mm, opravdu naplnily tyto dva cíle. To znamená, aby se zlepšily systémy zadávání veřejných zakázek a zároveň musíme také zlepšit ehm, Eh, to, jak funguje eh, absorpce evropských fondů. Informační technologie, tedy IT, a jeho nástroje by mohly pomoci nebo na pomoci řešit tyhle ty problémy, eh, protože v podstatě by mohly úplně působit jako, by mohly mít takovou transformační roli. Ale zase tyhle ty dostupnost těchto nástrojů se liší v členských státech, také se liší dostupnost databází které mají bojovat proti eh, podvodům a tyhle ty databáze pořád ještě je třeba plně implementovat. Takže doporučili jsme následující nejprve to shrnu. Komise České státy by měly sbírat údaje o chybách se zadávání veřejných zakázek, měly by analyzovat, nakolik jsou závažné. Uh, to je, tedy platí pro tu oblast eh, politiky soudržnosti. Za druhé, eh, pokud ehm, podmínky nebudou splněny do konce roku 2016, komise by měla využít své pravomoci, aby eh, pozastavila platby pro období 2014 a 2020 těm státům, které neplní podmínky. Za třetí komise by měla aktualizovat veřejně svůj interní akční plán, podávat zprávy o každoročním pokroku zlepšit eh, koordinaci mezi eh, jednotlivými odděleními a ustanovit eh, skupinu na vysoké úrovni, která by poskytla vedení komise by měla provádět také finanční opravy a otevírat řízení o porušení pravidel. Za šesté komise členské státy by měly využívat co nejvíce příležitosti, které jim poskytují informační technologie právě v oblasti, jako je eh, e-procurement, tedy elektronické zadávání zakázek a potom nástroje pro data mining. Já bych rád poděkoval komisi za skvělou spolupráci, kterou nám poskytla v, průběhu celého auditu. Oni se rozhodli, že se budou držet našich doporučení, my to samozřejmě budeme monitorovat a já doufám, že tahle ta zpráva bude užitečná pro členy poslance Evropského parlamentu, zejména tedy pro ty, kteří jsou v, ve výboru REGI. Děkuji za pozornost a těším se na naši diskusi. Thank you. Thank you. Děkuji. Děkuji. Eh, my všichni máme eh, kopii té zprávy, takže máme podrobné informace a děkuji za tuto Eh, komplexní prezentaci. Když teď budete mít, teď dám slovo kolegům, eh, pan, Nestleroy, mm. Já se domnívám, že díky této prezentaci jsme ještě jednou slyšeli eh, to, kde je systém problematický. Když to mm, máme takto formulované jako ex ante kondicionalitu, tak moje otázka je, eh, mezi tím momentem, kdy máte závěry z těch zemí, nejsou splněny, a mezi současnou chvílí je situace, že začínáte nové období, a mohou být značné rozdíly mezi jednotlivými um, regiony, protože to není celý stát. Třeba Itálie, tam je velký rozdíl mezi jednotlivými regiony. Takže otázka je, je to v krocích eh, členských států nebo hlouběji v regionech? Některé země jako třeba Maďarsko nesplňuje podmínky, nebo Řecko. Co to znamená? Můžete nám dát podrobnější informace a také o tom procesu? Druhá otázka se týká veřejných zakázek. Minulý týden jsem se sešel v podnikateli v mém regionu v Nizozemí a ohledně veřejných zakázek a jiných regionů v Evropě. I v Belgii, ani v Belgii ne, není e, možný veřejný získat veřejnou zakázku, protože jsou mm, izolované. Takže když se podíváme na to, jak eh, se vynakladají evropské prostředky, jak se plní ty předběžné podmínky, můžete mi tedy říci nebo dát svůj názor o veřejný, na veřejné zakázky. Třeba halandská firma chce dělat něco v Maďarsku, podaří se jim to, budou vylučeni z tisíce možných důvodů, třeba že něco nebylo přeloženo a podobně. Můžete se vyjádřit tedy k veřejným zakázkám obecně v Evropě a na tomto jednotném trhu, kde mohou tedy firmy podnikat kdekoliv. Někdy je e, dobré vidět e, tu, podívat se na tu implementaci a praxi jako celé. Samozřejmě o vašich návrzích budeme diskutovat. Je jasné, že chceme také znát odpovědi Evropské komise e, na konci roku 2016. Pan Van za socialisty a demokraty, děkuji. Také já chci poděkovat účetnímu doboru a panu Ovenovi za vynikající zprávu. Je to, eh, ty, ty argumenty jsou kvalitní, děkuji vám za to. Um, některé e, pasáže jsou potěšující, jakože třeba členské státy začaly jednat v oblasti sběru dat protože když nejsou data, je obtížné dělat analýzy problémů ve veřejných zakázkách nebo kdekoliv jinde. Ta situace je smíšená. Místo předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu často jednal s regiony o tomto tématu. Ta situace je smíšená. Ani v Británii ehm, tam by, by zainteresované strany přiznaly alespoň soukromně, že tam jsou problémy a to platí i pro další země a regiony. Co se týče nových pravidel pro veřejné zakázky, kterých jste mluvil, když jsme o nich hlasovali zde v parlamentu, tam bylo spousta dobrého. Například ekologické politická opatření firem, eh, se týče zaměstnanosti. Můžeme se také mm, také využívání lokálních dodavatelů, to všechno bylo dobré, ale eh, vlastně v terénu ta pravidla pro veřejné zakázky byla o to složitější. Máte nějakou analýzu nových pravidel pro veřejné zakázky, které začínají platit? se týče jednotného auditu, my jsme navštívili řadu aktérů, kteří říkali, že by bylo dobré, kdyby byl jednotný audit. V minulosti s, Učitní um, dvůr váhal uh, v této věci, ale asi by bylo dobré najít nějakou společnou metodu pro audit, který probíhá v členských zemích. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, co se týče pozastavování a výběru. To je asi nejkontraverznější část vaší zprávy a vašich doporučení. Je obtížné automaticky dosáhnout korekcí, protože v jednotlivých členských zemích se situace liší. Předřečník řekl, že v mnoha zemích ty strukturální fondy jsou e, vlastně delegovány na nižší úroveň regionům. Proto je obtížné říci, že to je vždy vina členských zemí. Eh, proto je obtížné říci, eh, že bude automatické pozastavení. Hodnější by byl nějaký mechanismus s určitou flexibilitou. Má komise nějaký nástroj s flexibilitou pro rozhodování, zda dojde k, k, eh, ke zmrazení pozastavení? Děkuji. Paní Tomašič. Eh, u nás je mnoho výzev v této oblasti. Eh, různé vlády mm, jsou tedy z různých, politi- členové rády jsou z různých eh, politických stran a jsou mezi nimi spory. Existuje nějaký orgán, pro, kde si mohou stěžovat beneficienti těchto fondů na nižší úrovni? protože beneficienti si nemohou eh, stěžovat vládě, pokud vláda eh, patří k jiné politické straně. Takže tady jsou problémy ve veřejných zakázkách. Beneficienti nemohou podávat stížnosti, nemohou eh, korigovat chyby, nemohou si stěžovat, že jejich práva byla porušena. Pan Van Geltenborg, děkuji. Děkuji za jasnou prezentaci. Já jsem šokován, musím říci, protože když vidím, že 40 projektů, kde byly auditovány veřejné zakázky, vykazovaly chyby, tak to je poměrně šokující, že půlka projektů mm, je takto problematická, e, co se týče dodržování vlastních pravidel což mě přivádí k otázce z mé vlastní zkušenosti z nizozemí, takzvaný gold plating. Některé členské státy eh, mají přísnější pravidla pro veřejné zakázky, než jsou evropská pravidla. Takže moje otázka. Um, zohlednil jste také mm, místní pravidla pro veřejné zakázky? Je to součástí nebo jste posuzovali pouze evropská pravidla a ta chybovost je tedy výsledek kem pouze dodržování nebo nedodržování evropských pravidel? Když bychom mm, zohlednili vyšší, eh, přísnější pravidla v regionech, pak by ta chybovost byla ještě vyšší, pokud se nemýlím. Musíme skutečně brát ta doporučení vážně Myslím, že je dobré doporučení, když ex ante kondicionalita pro veřejné zakázky není e, respektována, pak by měla být i sankce. Musíme být konsistentní v naší vlastní politice, mělo by tedy být jasné doporučení, které by e, vedlo k nějakým krokům. Děkuji, pan Omar, že máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu vám děkuji eh, za představení vaší zprávy, která obsahuje řadu užitečných informací. Abych měl několik upřesňujících otázek. Za prvé, domníváte se, že co se týče zadávání veřejných zakázek, tady máme specifikum pro regionální politiku ve srovnání s jinými politikami, zejména v souvislosti například se společnou zemědělskou politikou, nebo se najde i jinde podobný typ problematiky. Druhá otázka souvisí na chybovost, které jste se zmínil. Můžete nám prosím říci, Eh, zda tato míra chybovosti souvisí s podvody či s korupcí? A v této souvislosti máte nějaká čísla pro rok 2014? Třetí otázka. Jakým způsobem eh, se tady zapojuje OLAF? v souvislosti s konáním s členskými státy. E, funguje to dobře, nebo se domníváte, že eventuální vytvoření, protože to je na stole, eventuální vytvoření e, Evropského soudu by, umož, by umožnila zamezit podvodům a korupci. Děkuji vám. The next question is from... Další otázka paní Vana, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Domnívám se, eh, že hlavní směry, které jste představil, jsou významným krokem pro snižování chybovosti v členských státech. Jak konstatujete v mnoha publikacích, je zřejmé, že hlavní příčina chyb nespočívá v oblasti podvodu či korupce, nýbrž v oblasti nedostatečných spravujících kapacit, čili díky chybě administrativy a takové oblasti jako vytváření kapacit, technická asistence a veškerá tato podpora je pro členské státy nesmírně důležitá pro snížení chybovosti. Má otázka je, jakým způsobem vidíte eh, dohody, smlouvy mezi zadavateli a eh, firmami, které se uchází o zakázku, například tajné dohody, vydírání, dohody, prostě takové praktiky, které spočívají v oblasti korupce. Máte nějaké osvědčené postupy, jak se to má aplikovat, co já vím, tak od roku 1990 se do používání nebo do této metody pustila zhruba polovina států. Jak to vypadá? Šlo by to zapojit tento rozvinutý postup pro snížení chybovosti. A co se týče prosazování eh, principu nejlepšího vůči nejlevnějšímu beziteli, jedná se samozřejmě o efektivitu a dobrou zprávu daňových eh, prostředků, ale druhá věc je samozřejmě eh, užitek pro občany a tudíž kvalita proto je lepší dát samozřejmě eh, přednost eh, principu nejlepší kvality, ale ne v té podprahové oblasti. A ví, my víme z Rakouska, že především malé a středně velké obce vzhledem k neproveditelnosti tohoto postupu s nebezpečím, že by bylo zažalovány, používají ten princip nejlevnějšího místo nejlepšího. Takže jsem se chtěla zeptat, máte-li zkušenosti, jak, le, jak zlepšit používání té zásady, ten nejlepší i pro té malé, středně velké obce. Pan Demato? Grazie, grazie, prezidente. Grazie per, per la relazione. Che... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za představení zprávy, která nám zcela jasně ukazuje, co vlastně zažíváme v reálu, ale že ta čísla jsou tak vysoká, tak extrémně vysoká, to eh, musí eh, znamenat, že se této otázce musíme věnovat daleko pozorněji. Jaké chybové topo, typologie eh, tady nacházíte? Je to nějak srovnatelné pro země i regiony? Existuje i v systému administrativy a kontroly nějaký specifický problém, který potom vede k chybám při vypisování veřejných zakázek? A nemohlo by to rovněž souviset s tím, že existuje nedostatečná kapacita či nekompetence mezi úředníky v členských státech či na regionální úrovni? Děkuji, pan Albrecht. Já jsem měl otázku, my jsme neměli přečíst si, možnost přečíst si celý text, možná eh, to bylo mm, projednáno v jiném výboru, ale moje otázka se týká toho, kde je problém. Problém je, že členské státy nemají systém, který by eh, odpovídal evropským směrnicím, nemají tedy hotovou legislativu, anebo mají legislativu, která je správná, ale vlastní legislativu nerespektují, takže dělají chyby. Otázka je možná, co evropská legislativa. Není dostatečně jasné, mm, to dostatečně jasné pro legislativu členských států. My se musíme vyhnout tomu problému, musíme odstranit překážky. Kde jsou překážky? Kde jsou ty chyby? To samozřejmě souvisí s tím, jaké chyby jsou nejzávaznější, ale řekněte nám prosím z vašeho hlediska, kde je ten problém, protože pokud členské státy uh, nemají legislativu, budou trestány. Pokud beneficienti nerespektují pravidla, dělají to špatně, nebo ta pravidla nejsou jasná, měli by být potrestáni. Otázka je, kde je problém a kdo by za to měl eh, nést následky. Děkuji. Paní Breso, máte slovo? Eh, děkuji. Um, co týče otázky, o které jste mluvili, to se týká kodifikace HEAP. To souvisí s tím, o čem budeme hlasovat později k návrhu pana Logana o institucionálních vztazích. Takže jedna otázka. Pravděpodobně je potřeba lépe kodifikovat jednotlivé chyby, a to tak, abychom je uměli lépe rozlišovat, abychom dokázali odlišit chyby od podvodů a úmyslného nelegálního konání jednání. To eh, jsou chyby, které vychází z komplexnosti legislativy a chyby, které vyplývají z povahy legislativy a které se neustále vyskytují. Abychom pochopili, co způsobuje výskyt chyb. Je to velmi důležité, protože když mluvíme o interinstitucionálním nařízení, které mluví o lepší regulaci, mám přinést nést lepší transparentnost, musíme rozlišovat snahu o podvod a neúmyslnou chybu. Je to způsobené nejasným výkladem um, legislativy a tak chybu není možné považovat za podvod. Proto je důležité být schopni typizovat chyby a samozřejmě je také kategorizovat. Je důležité, aby to bylo i na evropské, i na státní úrovni, a to je, tedy je i na nás. Je velký rozdíl mezi velkými státy a malými státy musí být zakotvena jasná zodpovědnost veřejných orgánů na základě principu subsidiarity, pokud chceme postihnout ty, kteří se dopouštějí chyb. Samozřejmě mluvím o postihování, ne vyloženém trestání, že se vyčíslí nějaká chyba. to může velmi těžce zasáhnout jednotlivé státy. Děkuji, paní Smolko. Děkuji vám za udělení slova. Je to perfektní práce, děkujeme za ní. Já se však nestotožňuji s některými názory, že když jsou chyby, je třeba pozastavit čerpání peněz. To by bylo to úplně nejjednodušší, ale myslím si, že to je ten poslední krok, který bychom měli udělat. Proto má otázka zní, co všechno můžeme udělat, eventuálně byly-li již učiněny kroky ve spolupráci s výborem regionu. Mě by zajímal jejich názor, protože když členský stát neplní podmínky kondicionality ex ante, budou tím postiženy již tak ty nejvíce postižené regiony. A podle vyjmenování těch členských států, které tady pan Owen přednesl, tak se jedná o ty nejzaostalejší regiony. Zajímá mě tedy i názor výboru regionu. Je třeba s nimi spolupracovat. Zároveň se domnívám, že je třeba intenzivně oslovit Holandsko a Slovensko, kteří, které budou předsedat příštím roce Evropské unie a musí se tím vážně zaobírat, musí se tím vážně zabývat a musí věnovat tomuto tématu velkou pozornost. Je třeba zaměřit se na to, abychom všeobecně odstranili nedostatky, které se vyskytují. Já si myslím, že členské státy ty chyby nedělají úmyslně, možná, že je nevědí, možná, že je třeba jim pomoci dovysvětlit, ale je třeba učinit všechno pro to, aby, te, aby příští rok, až budeme hodnotit letošní rok, takové země již neexistují. Jednoznačně navrhuji spolupráci s výborem regionu a s dalšími členskými státy, které budou předsedat příští rok Evropské unii. Děkuji.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 otázku porušování eh, pravidel při zadávání eh, veřejných zakázek. Já se chci zeptat, zda u tohoto porušování není to spíše tento komplikovaný systém eh, zadávání veřejných závazek, který vede k té četnosti chyb. Ostatně je to obsaženo i ve zprávě že některé členské státy teď mají vlastní pravidla, Eh, která ještě více komplikují ten systém, který již existuje. A pan Olbrich, když na to poukázal, když hovořil o členských státech, která tato pravidla ještě neaplikují. Myslím si, že tady máme co dočinění se situací, že když se dostaneme, nebo kdy, když bychom si představili, že budeme v kůži toho um, eh, příjemce peněz, tak je daleko komplikované přehlednout úplně všechno, aniž by člověk udělal chyby. Velice často to jsou formální chyby. Nejsou to žádné úmyslné chyby, jsou to skutečně chyby vznikající na základě těchto obtížných, komplikovaných přehledů. Ve vašich doporučeních eh, z účetního dvora by, domnívám se, mimo jiné mělo jako významné doporučení stát prostě zjednodušení celého souboru pravidel. A myslím si, že Evropská komise by měla být první, která by měla přicházet s jasnými pravidly, aby členské státy skutečně mohly lépe pracovat a aplikovat tato pravidla. Děkuji, pan Polčák, prosím. Já navážu tak trochu na pana kolegu Hetmana, protože v zprávě e, v bodu 33 je napsáno, že některé členské státy oznamují úřadu OLAF velmi málo nesrovnalostí, e, které považují za podvody. Například Španělsko a Francie v období 2007 až 2013 neoznámili žádnou nesrovnalost v oblasti zadávání veřejných zákazek spojenou s podvodem. To je pro mě poněkud zvláštní. A dovolil bych se zeptat, jestli eh, účetní dvůr vlastně takovouto, mm, takovéto hlášení považuje jakby za pravdivé, nebo jaký je vlastně důvod vysvětlení tohoto jevu. To znamená to, že tyto dvě dva státy nemají žádné <laughs> podvody v oblasti veřejných zakázek. Ehm, to by bylo skvělé vysvědčení pro takové dva státy. A ještě se zeptám, u bodu 29, který eh, eh, se týká, týká České republiky, je uvedeno, že eh, mnohé orgány dospěly u totožné právní otázky k odlišným, eh, k odlišným právním výkladům, které potom vedly ale zcela k odlišným auditním závěrům. Eh, jak se s touto skutečností třeba vyrovnává váš účetní dvůr, který vlastně ten auditní závěr, nebo které posouzení to právní, té právní otázky je pro vás to finální nebo to konečné? Děkuji. Thank you. And the last speaker, as I understand, Mr. Roos. Děkuji. Poslední řečník, pan Roos. E, apenas e, porque a maioria das coisas que queria dizer já foram trazidas aqui à colação por os colegas, mas eu... Celá řada věcí, které jsem chtěl říct, již tady zazněla z úst mých eh, kolegů a kolegyň, ale rád bych vyzběhl mm, jednu záležitost eh, v souvislosti s audity. Takováto auditní zpráva, kterou máme před námi, je nesmírně užitečná a to, co se zde popisuje jako scénář, eh, vzbuzuje obavy. Ovšem celá řada kolegů pokázala na to, že by se to mělo zjednodušit, ale je třeba také uvažovat o tom, co se má stát při nedodržování pravidel. Eh, politika soudržnosti je příliš důležitá na to, aby se to mohlo přenechat takovým scénářům, tak jak jsou popsány v této zprávě. Proto bych řekl, jelikož pro státy, ale především pro ty chudší země v Evropské unii je to tak důležité a především pro ně platí zejména nutnost dodržování pravidel. Much. Děkuji. Ukončíme tedy eh, toto kolo otázek a eh, připomínek eh, ze strany členů našeho výboru. Já věřím, že některé ty otázky by mohla nejlépe zodpovědět i Evropská komise. Nejprve dám ale slovo panu Owenovi a potom i zástupcům komise. Prosím, pane Owen, máte slovo. Děkuji, děkuji také za zájem, který jste projevili. Napočítal jsem tady asi 13 členů. Ehm, e, to je opravdu mnohem více než v jiných výborech, ehm, kde jsem zatím byl. Ehm, pokusím se odpovědět co nejlépe. Pane Van Nistleroy, vy jste, ptal, vy jste se ptal na to, e, jak, je na tom, e, jak jsou na tom české státy a regiony. No, já počítám 13, možná dokonce 15. My vždycky říkáme ve Walesu, odkud pocházím, že 15 je, 15 je skvělé číslo, protože to už uděláte rugbyový tým. Eh, pane Van Nistoroj, abych odpověděl na vaši otázku. Je problém v členských zemích nebo v regionech? V podstatě je v obojím, eh, protože my máme systémový problém. Z těch čtyř členských zemí, eh, kterými jsme se zabývali, Zabývali jsme se třemi velmi velkými státy. Tam se ukázala taková už e, historie chyb. Itálie, Španělsko, Velká Británie. Tam jsou různé formy e, takzvaně e, decentralizované vlády a některé ty vzorce prostě už jsou rozšířené. My jsme opravdu neanalyzovali, zda ty problémy byly konkrétně třeba ve Walesu nebo v Andaluzii, protože pak bychom třeba měli statistické případy, které už by nebyly eh, platné, ale prostě měli jsme vzorek členských států. Eh, a je tady potřeba také pochopit eh, i ty úrovně, kde to existuje. A jeden problém, který jsme zaznamenali, kde věci se ale posunují správným směrem, to je otázka, otázka eh, konektivity, propojenosti mezi eh, centrální vládou a regiony. Eh, našli jsme celý počet skvělých iniciativ někdy v, mm, na úrovni centrální vlády, v Itálii například eh, agentura eh, pro, eh, pro boj proti podvodům. Tam byl opravdu skvělý způsob, jak oni komunikovali z, regionu, z regiony, jak tam probíhal dialog s těmi, kteří opravdu zadávají ty veřejné zakázky. To totiž právě někdy se ukazovalo jako velký problém, takže já doufám, že právě tento vývoj bude pokračovat. Pane Vone, já vám děkuji za vaše připomínky, děkuji také, že jste si vyslechl tu moji prezentaci dvakrát. Víte, že každý eh, dobrý příběh přeci se dá eh, poslechnout i dvakrát, takže ano, některé členské státy opravdu začínají podnikat kroky v, eh, ve členském státě, který my dva známe nejlépe, jsou určité problémy a naše výroční zpráva to zase potvrdila. Jsou tam závažné chyby, které by bylo dobré, kdybychom se jim vyhnuli. A já budu hovořit také o této výroční zprávě vůbec s vysoce postavenými zaměstnanci státní zprávy eh, i právě v, ve Velké Británii, takže doufám, že tam už eh, začneme konkrétně dialog o těchto eh, problémech, protože každý členský stát se k tomuto musí postavit, protože vidíme prostě opakované vzorce, které se opakují každoročně. Nové, nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek mají některé dobré prvky. Je tam řada záměrů o zjednodušení. S tím se samozřejmě pojí některá rizika, protože e, je potřeba ty věci provádět velmi e, rovnovážně, pokud, vyváženě. Pokud to nebude, tak to bude problém. Samozřejmě e, dimenze environmentální nebo sociální, to je důležitá která, kterou zúrazně například Evropský parlament, ale jsou tam pravidla, která eh, se týkají například období, eh, eh, přechodného období, kdy tam právě může ještě dojít k zvýšení chybovosti, na to si bude muset dávat pozor. Všeobecná důvěra v tady v tato pravidla je, tedy že to právě povede k většímu zjednodušení a právě o to účetní dvor žádá už několik let Možná komise třeba řekne něco k té implementaci, k tomu, jak je to transponováno ve členských zemích, protože právě eh, když poskytnete zase větší pravomoci, tak to um, může zase způsobit um, určité problémy, než se s tím lidi naučí eh, pracovat. Účetní dvor také objevuje, objevuje chyby, které třeba měli objevit už eh, auditoři eh, eh, komise ve členských zemích, takže já doufám, že prostě budeme muset budovat větší důvěru v mm, systémy samotných členských zemí v oblasti auditu a také v oblasti komise. Ehm, my tedy zatím samozřejmě plníme tuto roli, kterou máme ze smlouvy. Ty pozastavení pla, pla, plateb a opravy, automatičnost je náročná, jak tady několik členů říkalo. Samozřejmě komise je to také trošku v její pravomoci eh, interpretovat, jak ta eh, kritéria ex ante, která stojí v té zprávě, jsou posuzována ze strany komise. Eh, ale nařízení mi, eh, se mi zdá poměrně jasné. Já si myslím, že možná to potvrdí i zástupci komise, že tedy na konci roku 2016, pokud oni posoudí, že, ta, že ty podmínky ex ante nebyly splněny, tak že by to opravdu mělo vést k pozastavení plateb. Samozřejmě potom, jakou konkrétní formu to pozastavení bude mít, ehm, na jaké fondy se to bude uplatňovat a tak dále, jak dlouho bude trvat, to samozřejmě zase už je na komisi, aby eh, postupovala proporcionálně. Ale myslím si, že to nařízení je poměrně jasné, co se tedy stane po tom roce 2016, pokud tyhle ty podmínky ex ante nebudou splněny. To jsme si tedy mysleli, že by bylo dobré zdůraznit to v našich doporučeních, protože ještě máme před sebou jeden rok a, jak už jsem říkal, členské státy, některé členské státy začaly dělat dobrý pokrok, aby se dostali pryč z toho seznamu. Paní Tomašič, Eh, co se týče příjemců na místní úrovni, zase mohou na někoho obrátit se stížnostmi. Já nevím, jak je to přesně v Chorvatsku, ale většinou ve členských státech existuje možnost, tam je vždycky ten nejvyšší auditní orgán, to je jako my, ale vlastně v členském eh, státě. A tam eh, právě se tedy zabývají právě těmi stížnostmi, tím takzvaným whistleblowing, oznamováním problémů. Eh, takže eh, je tam vždycky nějaký orgán, který se bude věnovat konkrétním případům, ale co se tedy týče konkrétní situace v konkrétní zemi, tak eh, na to se radši obraťte na komisi. Pan Van Miltenberg cold plating, pozlacování, je to problém, je to problém, ano. E, tyto problémy se objevily třeba v České republice, kde se právě třeba s nejlepším záměrem snaží dělat co nejvíce pro to, aby to implementovali, tohoto nařízení. Potom samozřejmě také dochází k rozdílným interpretacím e, směrnice, e, to je například ve straně 29, tam upozorňujeme například na problémy s, italskou, s italským výkladem kde potom dochází k rozdílům v smlouvách. Vy jste se zase ptal na to, zda existují problémy s dalšími oblastmi politiky, jako například e, společná zemědělská politika. Ano, ty problémy jsou, my jsme se zaměřili na e, e, tady tuto oblast ale v, třeba v minulém roce jsme vydali zprávu, kde jsme se zabývali eh, otázkami právě v oblasti zemědělství a zase ty vzorce tam byly velmi podobné, ale my jsme se tady tedy zaměřovali tentokrát v této zprávě na tu oblast koheze soudržnosti protože právě v této obrovsky důležité oblasti ta míra chybovosti je vysoká, ale jinak ty problémy jsou podobné třeba i v zemědělství. Co se týče konkrétních údajů o podvodu, eh, my jsme tam eh, něco poskytovali. Eh, to jsou strany 25 až 26, potom máme tam výroční zprávu, kterou jsme zveřejnili v ehm, ehm, úterý a tam se zase hovoří o případech, které jsme postoupili OLAFu. Ehm, jinak samozřejmě je na vás, jako na politicích, abyste třeba se snažili to nějak jako postoupit zase na otázku evropského žalobce teď vlastně měli bychom více využívat e, i transparentnosti. Já na to mám zase, nemám na to politický názor, ale řekl bych, že e, duch naší práce byl takový, že vždycky e, už léta voláme po větší transparentnosti a ve stanovisku, který jsme zveřejnili minulý rok ohledně první výroční zprávy komise o podvodech, tam jsme řekli, že co opravdu potřebujeme v oblasti podvodů, je více údajů, více dat a větší transparentnost. Takže vlastně v tomto duchu souhlasím. Eh, paní Damato Eh, my to, eh, tedy ty eh, chyby nerozdělujeme jednotlivým, podle jednotlivých regionů, ale zase rozlišujeme typy chyb v těch přílohách 1 a 2, rozlišujeme také podle toho, nakolik jsou závažné ty chyby. Doufám, že to vám pomůže vlastně ty závažné chyby, abych to vysvětlil, to jsou chyby, kde si myslíme, že tu zakázku získal, získala špatná firma, zase proto mohou být různé důvody, ale ehm, Určitě tam tedy nedos, nebyla dosažena nejlepší hodnota za peníze. Eh, pane Olbrechte, kde je ten problém? Ano, my jsme tady eh, tedy vyjmenovali celou řadu eh, problémů. Já si myslím, že jedno vysvětlení tam není. Samozřejmě komplexnost, nedostatečná administrativní kapacita a nedostatečné plánování, to tam určitě hraje velkou roli, s tím souhlasím. A řada hráčů tedy to svádí na to, že je to příliš komplexní, příliš komplikované a to je pravda, my tedy opravdu si myslíme, že ty věci je potřeba zjednodušit. E, někdy ale ty směrnice také nejsou správně transponovány, někdy e, e, legislativa není právně vykládána, není vykládána tak, jak to předpokládal tedy zákonodárce. Některé členské státy potom zase komplikují celý ten rámec dodatečnými svými vlastními nařízeními a samozřejmě v některých případech je i do toho vstupuje tedy i podvod, podvody paní Breso. Lepší kodifikace chyb. Eh, mohli bychom kodifikovat ehm, rozlišení tedy eh, podvodů, od důvodů, eh, které se pojí s komplikováním. Já říkám, ehm, podvody se těžko prokazují. Samozřejmě, pokud nalezneme nějaký případ, kde vidíme nějaké podklady, důkazy toho, že by tam mohl být jít o podvod, tak to předáváme dále Olafu. Ehm, my jsme tady poskytli zase příklady závažných, vážných a menších chyb, to je na straně 18, to je asi opravdu užitečné, nejužitečnější, co bychom tady mohli takhle v klasifikaci poskytnout. Máte tam opravdu některé eh, příklady toho, co způsobuje vážnou chybu, závažnou chybu a co vlastně jsou ty méně závažné. A potom samozřejmě otázka, zda to je podvod či nikoli, to už musí eh, eh, rozhodnout ostatní, někdo jiný, eh, paní Šmolková. To zastavení plateb. Tam je určitá automatičnost, pokud tedy nejsou splněny ty podmínky ex ante, ale samozřejmě zase komise eh, tam má určitý prostor rozhodovací a bylo by užitečné, kdyby komise nyní zveřejnila svůj akční plán, kdyby akceptovala, že to musí udělat, protože tam eh, byly eh, užitečné věci jako školení, zapojení tedy některých členských států, kde jsou největší problémy, aby se rozvinuli svou státní zprávu. Já jsem byl dokonce pozván, to mě mě těší na společné zasedání eh, komisař, eh, komisaře eh, Kreca a Pěcovka. Tam to bude 1. prosince a na tohleto zasedání se opravdu těším. Je opravdu dobré, že tady budeme moci se bavit o tom, jak posunout kupředu tuhletu věc. Pan Hetman Eh, jeden velký problém, eh, je to jeden velký problém, že to je příliš komplikované. Ano, opravdu to komplikované je. Eh, my žádáme o zjednodušení už řadu let a ta směrnice o veřej, zadávání ve, veřejných zakázek má potenciál to zjednodušit. Ale jak říkám, půjde o to, jak to bude prováděno a transponováno. Možná k tomu se vyjádří komise. Pane Polčák, my už opravdu nemůžeme říci více, než eh, to, co jsme říkali v naší zprávě o tom, že vlastně je to opravdu zajímavé, že některé ty členské státy ehm, nepřidají eh, takzvanou tu vlaječku, kde by upozornili na případy, kde eh, tedy ty zadávání veřejných zakázek se nějak, že tam byl problém s podvodem. Tam samozřejmě je těch členských států více, které tuhle tu vlaječku nepoužívají možná prostě mají nějakou přirozenou výhradu eh, proti tomu, aby tam nepoukazovali na tyhle ty eh, možné případy podvodu. Možná si myslí, že to je naše práce, abychom to udělali. Já eh, opravdu více k tomu vlastně nemůžu mm, asi si prostě budete muset přečíst noviny a přečíst si, co, jak se k tomu postavili tamní orgány, třeba ve Španělsku nebo ve Francii jestli to potom vedlo tedy k soudním procesům. A poslední otázka, děkuji za vaše připomínky. Eh, pane Ruas, vy jste s námi eh, souhlasil, pokud jsou tedy pravidla, nařízení, je s potřeba, je, je potřeba je plnit. S tím naprosto souhlasím, to je obrovsky důležité. A je to obrovsky důležité právě pro roli auditora, aby dobře mohl naplnit. Takže děkuji. Thank you, thank you very much for these detailed answers to... Děkuji za tyto podrobné odpovědi na všechny otázky a nyní dám slovo zástupci Evropské komise. Paní Eliate, máte slovo. Děkuji. My jsme tady tři, takže já e, řeknu několik komentářů a e, pak eh, pan ředitel pro audit a ředitel pro veřejné zakázky budou schopni reagovat na další otázky. Já jsem chtěla říci tři věci. Za prvé, my e, sdílíme e, naše tři generální ředitelství, tak tady e, sdílíme jeden cíl. Chceme efektivní implementaci veřejných zakázek. Hmm v rámci investic evropských strukturálních fondů. To znamená, chceme vybírat, nebo aby členské státy vybíraly nejkvalitnější projekty s nejvýhodnější cenou. Chceme zajistit, aby se toto dělo v rámci jednotného trhu. Chceme eh, zajistit, aby existovala eh, přeshraniční, aby existovaly přeshraniční trendy um, um, chci, aby eh, členské státy bojovaly proti korupci, aby korupce tady nebyla součástí veřejn, zadávání veřejných zakázek. Dále chci eh, se věnovat doporučení zprávy účetního dvora. My tuto zprávu vítáme, děkujeme panu Owenovi za jeho práci a za spolupráci s námi. Jste již zmínil, že jsme akceptovali všechna doporučení. Um, já eh, se nebudu vyjadřovat ke všem doporučení, jenom několik bodů. První z nich je, že jsme velice vděční za mm, to, že akční plán, který má komise, eh, by měl být na vyšší politické úrovni, na úrovni komisařů, to se stane 1. prosince, komisařka Běnkovská Kreco se sejde s panem Owenem a to bude jejich první schůzka pro mm, schválení akčního plánu, monitorování pokroku, budou pak mít pravidelné schůzky, na základě tohoto akčního plánu. Třetí věc, chci eh, dát několik příkladů našeho přístupu k pomoci členským státům při zlepšování své kapacity eh, aplikovat veřejné zakázky. Máme preventivní a korektivní opatření. Já budu mluvit o těch preventivních, moje kolegové o těch korektivních. Tak preventivní, eh, my spolupracujeme s DG Grow, protože máme stejné cíle, jak jsem říkala. Vypracovali jsme v rámci DG Grow národní akční plány, konkrétně v zemích, které byly zmíněny i jako zem, státy, které nesplnily ex ante kondicionalitu to už, jmeno, ty už jmenoval pan Owen. Nyní jsou tři země, které implementovaly kroky, které měly implementovat a nyní splnili cíle, to je Malta, Polsko a Lotyšsko. K ostatním zemím máme národní akční plány, to znamená plán mm, kroků, které by měl implementovat do konce roku 2016. Já mám několik příkladů, které jsou důležité. Ten typ otázek, které jsme měli. Důležité je, že mají jasnou kodifikovanou legislativu, tedy jasný kodex veřejných zakázek, který je snadno eh, nebo co nejsnazší při, pro, pro užívání pak musíme mít řádné školící eh, programy, aby ti, kteří dělají tendry, byli profesionály. Musí být vyškoleni a rekvalifikováni. Musí existovat hodná eh, doporučení, nástroje, mm, vedení a jak se vyhnout nejběžnějším chybám, to je jeden nástroj. Další je mm, aby dotčení měli jasné pokyny o tom, jak pracovat. Ale co se týče integrity, tak um, máme mm, int, integritu, ehm, balíčky integrity, nevládní organizace nebo pakty integrity. Takže bude pakt mezi veřejným orgánem a všemi firmami, kteří se chtějí účastnit tendru, kteří se zavážou k transparentnosti, k tomu, že nebudou eh, dělat nic, co by mohl být potenciálně korupční krok. To budeme implementovat v roce 2016, budeme monitorovat a hodnotit výsledky, uvidíme, do jaké míry se nám podaří tato zkušenost rozšířit. Poslední věc je k ex ante kondicionalitě. Když jsme dělali první hodnocení o dodržování, eh, to bylo na národní úrovni, v těch velkých zemích, kde jsou regiony, analýza, která proběhne na konci roku 2016, um, ehm, ukáže, jaké kroky byly implementovány, tak proběhne i na úrovni regionálních programů pokud existují regionální programy. Pokud tedy celkově ten stát něco udělal, kroky byly implementovány, nebudeme tedy pozastavovat regionální programy, jenom se zaměříme na ty programy, kde jsou problémy. Teď chci předat eh, slovo kolegům. Děkuji, pan Zele. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za Digi Regio. Chci poděkovat panu Win Owenovi za jeho práci na veřejných zakázkách, v oblasti veřejných zakázek. Veřejné zakázky nejsou jenom um, specif, ne, ne, ty pravidla nejsou specifická pro kohezní politiku, je to jedna z hlavních podmínek implementace většiny našich investic. DG Regio a účetní dvůr vysvětluje, že je logické, že chybovost je především, se týká především DG Regio. DG Regio mm, provedl eh, spoustu práce, dělají spoustu práce více než eh, dva roky a mm, bylo poskytnuto hodně mm, metodické pomoci, poradenství. Jak řekla moje kolegyně s těmi akčními plány, my eh, chceme skutečně eh, kroky, které by mm, se týkaly všech aktérů. Co týče našeho auditu, chci zmínit nedostatky, které shledalo DG Regio, které vedly uh, k významným finančním um, výběrům už od roku 2005, což jde ruku v ruce s finančními korekcemi. Velké kroky na pomoc členským státům eh, společně s DG Grow a DG Regio pro zlepšení systému. Konkrétně mám na mysli využívání restriktivních kritérií, zvyšování transparentnosti procesů Ehm, mm, ne, neexistence ex post modifikace kontraktů, což by to celé zne, zne, znepřehnilo. My jsme identifikovali typologii mm, té, z těch zjištěných nesrovnatelností a poskytli eh, členským zemím pomoc při finančních korekcích, identifikací rizik které mm, je možný, ne, možné se vyhnout. Dále eh, navrh, eh, orga, místní orgány měly, poskyt, měly navrhnout změny na místní úrovni. Beru na vědomí, že účetní dvůr jako první vydal audit v roce 2004, který se týkal auditů a ukazoval, jak postupovat. Tady jsme velice intenzivně spolupracovali s auditními orgány, abychom sdíleli metodologii. Od roku 2011 jsme se, jsme se podělili se všemi auditory eh, kontrolní seznam pro audit veřejných zakázek a stále monitorujeme práci auditorů, aby eh, využívali tu společnou metodologii. Buduje se tedy důvěra již řadu let. Teď jsme se dostali do fáze, kdy 42 z našich auditorů e, pracuje velice dobře v souladu se standardy a dělají audit 91% fondů. Ostatní auditoři tam stále ještě spolupracujeme na zlepšování standardů a metodologie, aby využívali společnou metodologii. Také jsem chtěl reagovat na některá čísla a poděkovat účetnímu dvoru. Jsem mm, vděčný za to, že účetní dvůr zveřejnil akční plán na straně 34, akční plán komise podpsán a my budeme Ehm, nebo naši komisaři to budou o tom dále zveřejňovat od 1. prosince. Vy jste mluvil o 40%. Já chci říci, že, a to je zjevné tedy z té zprávy na straně 19, tam je takový graf, že, který ukazuje frekvenci chyb jak vysvětlujeme každý rok ve výroční zprávě účetního dvora. A z tohoto počtu chyb pan Owen řekl, 29% jsou vážné chyby, závažné chyby. To znamená, že ten kontraktor, který získal kontrakt, ho neměl dostat. V jiných případech byl, mm, bylo, byly případy nedodržení pravidel, to důvod finančních korekcí i v případě, že dojde tedy k nedodržení pravidel někde e, v průběhu toho procesu, pak jsou tady e, významné chyby a drobné chyby, to ovšem, které ovšem neovlivnily konečný výsledek procesu zadávání veřejné zakázky. Chci vás, chci vás tedy upozornit na účetní zprávu účetního dvora, prezentovanou v úterý, kdy je celková chybovost 4,4% nikoli ta čísla, o kterých se mluvilo tady. Měli by být, měchom by být opatření, když tyto chyby prezentujeme. Pan eh, Van Oven také eh, řekl, že eh, jsou tam nějaká čísla, data, které, o kterých informovaly členské státy, eh, přičemž členské státy z, eh, z těch 12 tisíc nesrovnalostí, eh, tak z toho 2% byly nebo souvisely s podezřením na podvod. Soud bude muset určit, zda tam skutečně byl podvod. To jsou tedy čísla členských zemí, musíme k nim přistupovat opatrně ty problémy nejsou problémem, není vždy podvod. Je tady problém korupce v Evropě. Ano, to ukazuje hodně studií, že veřejné zakázky jsou ovlivněny nebo hrozí tam korupce, ale ty problémy jsou více e, problémem nedostatečných znalostí a kapacit, protože je tolik tisíc Eh, kontraktičních orgánů a pro malé obce, které nemají kapacitu, je velmi obtížné respektovat všechna pravidla. Takže tady je prostě inherentní riziko chyb. Eh, náš akční plán je identifikovat kapacity v členských zemích a regionech a pomoci jim zlepšovat své kapacity. V neposlední řadě chci říci, že my děláme audit eh, evropských pravidel, ale musíme zohlednit i vnitrostátní, státní pravidla. Pokud jsou příliš složité a zvyšují složitost evropských pravidel, tak to také vede k chybám, což je oblast, kde musíme všichni spolupracovat s členskými státy, abychom, aby docházelo k zjednodušení na všech úrovních abychom nebyli většími katolíky, než je papež, nebo většími royalisty než král. Protože toto tedy je také zdroj chyb u veřejných zakázek. Děkuji, pane Nezde Almeida. Chcete něco dodat? Já se pokusím být stručný. My všichni souhlasíme s tím, že klíčový faktor, a tady si, se snažím odpovídat na většinu otázek je dosáhnout administrativních změn, změny administrativní kultury a lepšího chápání toho, jaké jsou cíle ehm, systému veřejných zakázek. Proto spolupracujeme s DG Regio, s účetním dvorem, abychom vypracovali přístup e, s členskými státy, které mají systémové problémy v oblasti veřejných zakázek, a my věříme, že je skutečně nutné používat určitou politiku byče, ale také cukru. To je ještě důležitější, protože pokud členské státy a jejich orgány nebudou chápat výhodnost dobrého systému veřejných zakázek, tak nedojde ke změnám. Takže mm, poskytujeme technickou pomoc, preventivní kroky, aby členské státy mm, mm podnikaly praxi kroky, které změní situaci. Společně s DG Regio konkrétně pomáháme členským zemím zlepšit systém veřejných zakázek. Co se týče mm, složitosti pravidel pro veřejné zakázky, tak e, mm, dokument z roku 2014 je takový toolbox, sada nástrojů, s větší flexibilitou a většími možnostmi pro kontrakt pro, pro zadavatele. Aby to fungovalo, tak to bude vyžadovat velké množství školení a uh, ohledně možností, které to přináší. Data a jejich význam. Asi jste si všimli, že komise uh, přijala strategii pro jednotný trh a v této strategii předkládáme návrhy, které se týkají dat a veřejných zakázek, kdy podporujeme členské státy, aby měly registry um, um, pro veřejné zakázky jako nástroj transparentnosti. A zprávy veřejných zakázek. Také co se týče mm, informací o auditech, co je výsledkem auditu, tak to by mělo být známo. A tady my mm, podporujeme společnou kulturu EU a prosazujeme e, vývoj nástrojů analýzu, které by umožnily členským státům detekt, odhalit anomálie v systémech veřejných zakázek, abychom měli inteligentnější politiku uplatňování pravidel, abychom se zaměřovali na systémové problémy spíše než um, jednotlivé sporadické porušení. Co děláme pro zlepšení přeshraničního obchodu? My budeme přijímat eh, jednotný evropský dokument pro veřejné zakázky, který jsme prezentovali výboru IMCO a mm, podle toho by tedy eh, uchazeči mm, o kontrakty by měli možnost se účastnit veřejných zakázek tím, že by prezentovali jednotný dokument, nikoli eh, celou řadu jednotlivých dokumentů, takže pro všechny řízení veřejných zakázek, které spadají pod směrnici o veřejných zakázkách, bude jednotný dokument, který, který uchazeči budou muset předložit, který vlastně bude ověřením e, splnění jejich kritérií. Kromě toho, po, Další kroky, které ne, nejsou jaksi centru pozornosti, eh, lepší překlady, um, úřad pro zveřejňování, podnikám příslušné kroky, um, kde budou mít firmy možnost využívat um, příležitosti v celé Evropě. Komisařka Běnkovská a DG Grow chtějí uh, prosazovat tuto agendu v mandátu této komise ve spolupráci s DG Regio a s podporou účetního dvora. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Thank you very much to all the participants in this discussion. Děkuji všem účastníkům této diskuse, děkuji eh, za všechny informace, které jste nám poskytl, pane Owen, děkuji za odprezentování této zprávy. Ta zpráva je jasná a jsou tam velmi jasná, silná doporučení. Mm, vyslechli jsme si vizi komise ehm, a čeká nás také akční plán, který vlastně má takovou probíhající implementaci a informuji tedy vás, eh, že výbor Regi nadále bude monitorovat celý proces, protože to pro nás obrovsky důležité, jak vyplynulo i z diskuse. My tedy chápeme význam věci a doufám, že se zase sejdeme a že si už vyslechneme lepší zprávy z oblasti zadávání veřejných zakázek. Mnohokrát děkuji a nyní tedy přejdeme k našemu dalšímu bodu. Our second guest this morning. Naším druhým hostem dnes dopoledne je pan Fredrik Valie, je to, řekla jsem to správně, mm, generální tajemník Rady eh, samozprávných obcí a regionů. Eh, bude s námi hovořit o stávající a budoucí práci eh, této rady. Byla ustanovena v roce 1951, je to vlastně eh, taková eh, zastřešující evropská organizace, eh, má tam zástupce z 41 zemí, kteří tvrdí, že zastupují asi 150 tisíc místních samozprávných obcí a regionů. Mm, webová stránka hovoří o tom, že tato rada má dvojí roli ovlivňování eh, evropské politiky, které by mohly mít dopad na eh, obce a regiony a také poskytuje fórum pro eh, rozpravu mezi místními a regionálními zástupcemi a také jejich národními asociacemi. CMR naposledy poslalo zástupce do našeho výboru v roce 2011. Mrzí mě, že uplynulo tolik času od toho, kde jsme se viděli naposled, takže eh, tohle je opravdu skvělá příležitost pro členy výboru REGI, aby se dozvěděli více o této organizaci, která tedy zastupuje tolik místních a regionálních úřadů. Máme v podstatě hodinu, o něco méně než hodinu na naši rozpravu a já nejprve dám slovo panu Valie. Máte asi tak 15 minut na vaši prezentaci potom zase dám eh, prostor eh, poslancům pro připomínky a otázky. Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně za to, že jste nás eh, pozvali sem na tento výbor, abych vám něco mohl říci o výboru, o práci naší organizace. Je to nejstarší organizace, která zastupuje místní a regionální zprávy Eh, je to tedy 60 eh, asociací z 41 zemí, takže to je vlastně širší záběr, než má Evropská unie, ale samozřejmě úzce spolupracujeme se 28 členskými zeměmi EU. Mm, naším cílem je tedy mm, vytvořit demokratickou mírovou Evropu, která tedy vychází z místní samozprávy, která dodržuje princip subsidiarity a zapojení občanů eh, do důležitých politických procesů. CMR je také eh, sociálním partnerem v rámci Evropského sociálního dialogu, zastupujeme tedy místní a regionální samozprávy jako zaměstnavatele, to bylo potvrzeno v roce 2014, studií, kterou, která eh, proběhla eh, na zadání komise Eurofondem a my jsme také pozorovateli v eh, Radě Evropy a v jiných institucích Evropské unie a mě tedy opravdu těší, že se s vaším výborem mohu pobavit o naší práci, protože, jak už jste říkala správně, naposledy zástupce eh, naší organizace přišel v roce 2011, ale samozřejmě máme i nadále eh, kontakty s mnoha členy vašeho výboru, eh, včetně například pana Olbrichta, který byl také vicepředsedou naší organizace předtím, než se stal poslancem Evropského parlamentu. Pan Van Nistelrooy nás taky kontaktuje, paní Bresl a mnoho dalších jsou s námi tedy v eh, úzkém kontaktu. Já teď řeknu něco o našich prioritách. My také zastupujeme evropské eh, místní a regionální zprávy na mezinárodní aréně, například eh, při OSN a během eh, událostí, jako je COP21, či při přijetí udržitelných rozvojových cílů. Ehm, takže pracujeme na eh, řadě témat i pro příští rok. Eh, CMR se tedy věnuje celé řadě témat od zprávy, demokracie, občanství, V této oblasti podporujeme zejména spolupráci mezi městy a místními samozprávami. CMR eh, vlastně eh, přišel poprvé s tím hnutím eh, town twinning, to znamená eh, nalezení eh, dvojčete pro každé město. Vlastně my jsme s tím tedy úplně nepřišli, jenom jsme to oživili zase po druhé světové válce. Máme také, pracujeme na chartě ehm, rovnoprávnosti žen a mužů, které podopsalo asi 1500 obcí v Evropě. Máme také samozřejmě podporu Evropského parlamentu ohledně téhle akce. Také jsme tedy v první fázi sepisování charty místní samozprávy eh, na Radě Evropy. CMR přijala vlastně tohle už v 1953 chartu o svobodách. Další velmi důležitá oblast, které se věnujeme, jsou, je zpráva veřejných služeb a propojení eh, se sociálním dialogem a zprávu tedy, eh, jak, eh, jak probíhá zpráva veřejných pracovníků. Potom nám jde samozřejmě také o regionální rozvoj. Tohle je obrovsky důležité téma, proto chceme také spolupracovat s tímto výborem na mm, vyvíjení nových nápadů, jak využívat strukturální a investiční fondy co nejlépe a jak také podpořit eh, jejich správné využování. Eh, tady je pro nás důležitá i otázka demokratických změn v téhle oblasti, eh, životní prostředí, klima, energetika. To je taky další důležitá oblast. Už jsem zmínil COP21, účastníme se ale i e, úmluvy e, starostů, to je iniciativa, která má snížit emise CO2 a zvýšit využívání e, obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost. My to nejenom podporujeme, jsme také v podstatě členy konsorcia. To je jiná věc, která se pojí s tou úmluvou starostů a Kromě toho se tam vlastně pojí další projekty, jako například eh, eh, přizpůsobení se eh, klimatickým změnám, to je Mayors Adapt nebo City Invest, to je zase o investování do udržitelné energie na evropské úrovni. Kromě toho jsme evropskou sekcí UCLG Eh, máme eh, velkou kapitolu aktivit, kterým se věnujeme. Eh, jsme také vůdcem platforme, což je platforma hráčů, kteří se věnují spolupráci na rozvoji. Tady v podstatě to podpořil i Evropský parlament zprávu, která byla přijata v roce 2006, kdy vlastně vyzval Evropskou komisi, aby podpořila centralizovanou spolupráci mezi místními zprávami eh, a jejich protěžky v rozvojových zemích a eh, na začátku tohoto roku jsme podepsali strategické partnerství s DG DEFCO, o této věci. Nyní eh, řeknu něco k takovým naléhavějším věcem, který se věnujeme v tuto chvíli. Jednou z nich je uprchlická krize. Mm. Upozornili jsme Evropskou komisi už minule, na minu, během minulého jara na dopady které situace ve středozemí může mít na místní samozprávy. Určitě jste si vědomi toho, že první hráči, kterých se tahle krize týká, jsou právě obce v, ve středozemí, ale nejenom tam. Nyní tedy to platí pro obce všude v Evropě. My pracujeme se všemi našimi členy na řešení této situace. Provedli jsme takový průzkum, který je vám k dispozici, pokud vás to zajímá, je k dispozici na naší webové stránce. Také eh, jsme hovořili s DG Home o tom, jak využívat eh, evropské fondy pro podporu eh, obcí a regionů v této Eh, co se týče tohoto tématu. My, pokud to takhle mohu říct, stále ještě lobujeme za to, aby tyhle ty fondy byly k dispozici pro města a regiony. Možná to nepůjde přímo, protože pravidla to nedovolují, ale možná tedy to bude takhle potom vyčleněno na evropské úrovni na podporu eh, aktivit, jako je integrace, přijetí uprchlíků, eh, jejich ubytování a tak dále. Potom aktivně jsme se v minulých letech účastnili eh, různých diskusí a vyjednávání o eh, eh, Evropském fondu strukturálním a soudržnosti. Teď vlastně pracujeme také na střednědobém přeskumu spolu s Janem Olbrichtem. Tady vlastně jde o to, jak přizpůsobit tohle programové období Máme čtyři hlavní témata, které v tomto kontextu um, chceme řešit. Jednak jde o posílení partnerského principu, který už v tom programu je. E, potom chceme mít přístup, který vychází z daného místa, place-based e, approach, e, zase podpora místního rozvoje, to je něco, na čem opravdu trváme už řadu let. A Podporujeme také integrované teritoriální územní nástroje. V eh, eh, v době příprav eh, operačních programů a také při monitorování eh, jejich implementování jsme eh, udělali několik studií. Nejposlednější byl přeskum implementování těch integrovaných územních investic ze strany členských států a potom samozřejmě zase analýza principu partnerství během implementačního období strukturálních fondů já zase mám kopie těchto studií, můžu je poskytnout sekretariátu, pokud o to máte zájem. Paní předsedkyně, CMR je také jedním z, jednou z organizací, které se účastní mezi, mezivládní eh, konference o soudržnosti. Účastníme se také neformální zasedání ministrů, které eh, organizují eh, evropská předsednictví. Eh, takhle vlastně přispíváme eh, práci na eh, budoucí evropské městské agendě, to tedy spolu s komisí a zejména s podporu nizozemských ministerstev. abychom tedy navštívili nizozemské předsednictví, abychom tam přišli, pardon, abychom tam přišli s textem, který opravdu bude kvalitní Eh, prohlášení ministrů, kteří zodpovídají za městské eh, otázky, které proběhlo v Rize v červnu, eh, tam mm, byla uznána role CMR v regionech a ve městech. Tam se hovořilo třeba o projektu Eurocities. Náš přístup je trošku specifický, protože je odlišný od těch Eurocities v my vnímáme ten, my vítáme ten územní přístup, který odráží komplementaritu mezi městskými oblasti a venkovem. CMR také přispívá k tomu, jak zjednodušit eh, byrokracii v Evropských strukturálních investičních fondech. Byli jsme přizváni jako jeden ze zainteresovaných stran, abychom předložili svá stanoviska na veřejném slyšení, které zorganizovalo, eh, zorganizoval výbor REGI 15. října. Zase tady mám kopie, které vám mohu dát k dispozici. Brzy Eh, také nastartujeme své eh, přemýšlení o eh, regionální politice po roce 2020 a připravujeme také další naše zasedání kongres v Dubnu to příštího roku. Tam Zase žádáme o příspěvky místních eh, a regionálních samozpráv. Samozřejmě eh, jsme otevřeni i nápadům eh, z Evropského parlamentu odinut, co se tedy týče nové perspektivy, nové vize pro evropské regiony po roce 2020 ještě dále do budoucna a potom se pokusíme vytvořit jakousi syntézu těchto návrhů, těchto připomínek, tak abychom opravdu dobře hovořili o Evropě po roce 2020-2030 a to bude tedy příští jaro. CMR eh, pracuje na udržitelném městském rozvoji, eh, pracujeme třeba na uživatelsky eh, přátelské verzi pro udržitelná města. Tohle to vlastně nastartujeme právě na té konferenci v Nikosii v dubnu 2016. Tady nám jde tedy o podpoření malých a středně velkých měst, proto aby si vytvořili udržitelnou strategii rozvoje. CER se také tedy věnuje eh, dialogu na mezinárodní úrovni, na úrovni OSN. Jsme členy globální task force místních a regionálních samozpráv, které se účastní přípravy eh, rozvojové agendy OSN po roce 2015, udržitelných eh, cílů rozvoje a vytváření nové městské agendy OSN, eh, na které se dohodneme v roce 2016 v Bogotá. Eh, přípravné zasedání bude v Praze v březnu. A samozřejmě na, na tuto konferenci také budeme přispívat všechny tyhle ty agendy se nějak eh, sebou pojí, probíhají paralelně, propojují místní a regionální vlády tak, aby vytvářely synergie, aby byly co nejefektivnější z evropské perspektivy, ale také samozřejmě z globální perspektivy. Naším eh, cílem je propojit městskou agendu s novou rozvojovou agendou. Nám v podstatě jde hlavně o dva rozvojové cíle udržitelné, udržitelná města, udržitelné obce, to je cíl 11, který je pro nás nejrelevantnější a e, opravdu e, hodně ovlivnil ten náš proces. A potom máme cíl 16, to je cíl zprávy, tak aby to, co se dostane na úroveň OSN, tedy bylo v souladu s evropskými politikami, CMR má e, zájem na dobré konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem, kterou už máme, zejména tedy s výborem REGI a s takzvanou Urban Intergroup. My se těšíme na e, zajímavou rozpravu s výborem a doufám, že možná budeme také e, řešit stanovisko, které vlastně zastáváme. Rádi bychom také pozvali členy eh, tohoto výboru, kteří mají zájem, aby nás navštívili na našem kongresu v Nikozii v dubnu 2016. Eh, ten siest je tedy hlavním eh, sjezdem zástupců eh, měst a regionu. Eh, předpokládáme, že tam bude eh, asi tisícovka starostů. Také tedy doufáme, že tam budou poslanci tohoto parlamentu, zástupci komise a další evropští zástupci. Naším hlavním cílem je tedy Evropa 2030. Chceme vybudovat vizi lokální, regionální Evropy, eh, která by byla optimističtější. Více optimismu tedy, než vnímáme dnes. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, děkuji za pozvání. Um, mm, jsem si, že budete mít um, reprezentativní účast z našeho výboru. Kolegové, máte slovo. Pokud máte otázky, komentáře, pan Olbricht. Já jsem součástí uh, lobbystů z SKR. Eh, chci říci, že člen, nové členské státy byly, se v řady těchto programů a také byly aktivní při, eh, na přípravě celé té myšlenky výboru regionů. A tady je moje otázka na generálního tajemníka. Já si pamatuji tehdy, že ta diskuse byla o tom, eh, všechny dobrovolné organizace jako eh, ZMR, které začaly schůzkou starostů, tím, že města a um, starostové jsou součástí integrované Evropy, to bylo ve Versailles. Otázka je, potřebujeme uh, tuto asociaci, když jsme vytvořili výbor regionu? To je, to je platná otázka. Protože pokud výbor regionu má uh, reprezentovat místní orgány, co ty již existující asociace. To byla tady otázka na začátku výboru regionu. A praxe ukázala, že potřebujeme obojí. Že mají jen různé funkce. A otázka na generálního tajemníka je, jak vidíte vy rozdíl ve fungování výboru regionu a združení jako je CMR, což je zastřešovací organizace, které nejsou duplicitní. Výbor regionů, eh, to jsou zástup, vybraní zástupce místních orgánů, což jsou um, orgány člen Evropské unie. Združením asociace jsou dobrovolné organizace. Jaká je role těch združení, dialogu komise a parlamentu? Možná se to mění. Jaký je tedy názor um, MR na výbor regionu. Maletič, ehm, Pan Maletič, máte slovo? Děkuji, to bylo, paní Maletič, to bylo velice zajímavé vyslechnout vaší prezentaci. Mě by zajímal makroekonomická kondicionalita a evropský semestr a váš přístup k tomu, protože my všichni víme, že členské státy se organizují různým způsobem a mm, jsou důležitým aktérem při implementaci strukturálních fondů e, a podobně. Nic není možné bez vysoké účasti regionů. A já mám pocit, že na úrovni evropských institucí uvažujeme více centrálně, nikoli regionálně, že mluvíme o evropském semestru a makroekonomické kondicionalitě. Děkuji, paní Maletič. Mm, nějaké další otázky? Ehm. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl jsem říci něco ještě velice krátce. A sice o tom, jak jste poukázal na to, že se ve vaší asociaci jedná o trvale udržitelné cíle. Já vzpomínám si, že v září došlo k závazku dodržet celou řadu takových cílů. Zejména co se týče regionálního, trvale udržitelného regionálního rozvoje a vaše rada samozprávných orgánů v Evropě eh, se velice angažovala, připravujete také celou řadu konferencí a setkání. Avšak eh, co navrhujete jako eh, CMR, tedy Rada samozprávných obcí a regionů, v souvislosti s tímto rozporem, který to existuje na jedné straně mezi vůlí a ochotou něco učinit, avšak na druhé straně z hlediska současné situaci Mm, například země v krizích a tak dále, jak můžeme opravdu prosadit tuto vůli do politické praxe. Děkuji. Question is from Mr. Polčak. Další otázku pan, Pol, pan Polčák. Eh, chci poděkovat za prezentaci, kterou zde mm, předvedl pan eh, předseda Rady samozprávných eh, obcí a regionů. Já jsem se v září tohoto roku stal předsedou druhé největší organizace v České republice, která zastupuje municipality. A mm, my opravdu nyní řešíme, jak mají být e, obce a města v naší zemi e, připravená na e, opravdu potenciální ještě vyšší dopady uprchlické krize. A vy jste se o tom zmínil. A mohl byste uvést eh, nějaké konkrétní příklady, eh, jak by měla, eh, řekněme, obce, samozprávné regiony reagovat adekvátně? Bylo by to určitě i pro nás velmi instruktivní. Děkuji vám. Děkuji, pan Mansku, jako, má slovo jako další. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych i já poděkoval panu generálnímu tajemníkovi za jeho nesmírně informativní expoze. Především díky za to, že nás seznámil s posláním a s programem, s akcemi, které vaše organizace pořádá pro samozprávné obce a regiony já se zajímám o nejvzdálenější oblasti. Jak s nimi navazujete vztahy s těmi nejvzdálenějšími regiony světa? Jak je zahrnujete? Protože i one by měly jistě zájem na spolupráci. Děkuji. And Mr. Van Nistelrooy, your question. Děkuji, není pan Van Nistelrooy. Děkuji vám mnohokrát za tuto možnost eh, získat přehled eh, o akcích Rady samozprávných obcí a regionů, takže si to můžeme poznamenat. A děkujeme eh, za to, že jste mezi nás přišel, vždyť zastupujete občany a občanky. Já se chci zeptat na dohodu v Amsterdamu. Nedávno jsme během akce Den otevřených dveří prováděli zasedání i na výboru regionu a hovořilo se o cestovní mapě horizontální agendy pro města. Ehm, Mezitím došlo ke schválení tohoto plánu a to by potom mohlo vést k tomu, co by se jmenovalo Pakt s Amsterdamem. Bylo by to více než jenom to prohlášení. Znamenalo by to tedy, že by se organizace spolu zavázaly, že se v tom budou angažovat a to by bylo jistě i pro vaši organizaci. Možné. Už nějakým způsobem pocitujete toto silní angažovanost či silnější zapojování se. To by jistě pro vás mohlo být elegantní. Mohl byste říct, taková urbání agenda má jistě vysokou kvalitu a z toho by se mohlo něco stát. Jak vy na to pohlížíte? Máte Nějaké další otázky? Nejsou. Takže pan Valie, máte slovo, abyste odpověděl a komentoval naše návrhy. Děkuji. První otázka pana Olbricha ohledně eh, komplementarity mezi Eh, výborem regionů a CMR. Já jsem samozřejmě nebyl eh, tam přítomen, když se o tom poprvé mluvilo. CMR prosazovalo existenci výboru regionů v minulosti, ale v podstatě, jak šla leta, tak jsme dosáhli komplementarity mezi oběma organizacemi Výbor regionů je spíše schromážděním. Není to jako Evropský parlament, ale je to e, schromáždění, které se vyjadřuje k nařízením, které již se implementují, přičemž CMR je spíše organizace, která e, přišla dřív. Naší rolí je um, mm, mluvit hlasem za regiona, regionálních orgánů na evropské úrovni a proto spolupracujeme v velice v rané eh, fázi s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, abychom vnesli naše názory, abychom in, je inkorporovali nebo integrovali do návrhu eh, legislativy, tak aby to vyhovovalo eh, regionálním, lokálním mm, zprávám, samozprávám. To je tedy hlavní myšlenka. Samozřejmě úzce spolupracujeme eh, s výborem regionů v široké škále možností. V příštích letech budeme mít možnost Eh, vyjasnit tedy tuto vazbu mezi námi. Podle mě neexistuje eh, konkurence, je to spíše um, o té komplementaritě, což souvisí i s dalšími združeními, na, našimi členy jsou národní eh, združením asociace, je to jinak u těch, kteří mají přímé členy, města a podobně, kteří se kteří eh, řeší konkrétní témata. Role eh, CMR je eh, v podstatě v tom, aby se všichni sešli u jednoho stolu a hledali společná témata. To třeba se týká uprchlické krize, kdy jsme schopni všechny aktéry přivést dohromady a definovat společné strategie a návrhy. Toto mě vede k otázce vztahu mezi evropskými institucemi a regionální úrovní. Já plně souhlasím s vámi v tom, že často vidíme, že ten vztah je příliš koncentrovaný na centrální eh, eh, úrovni z evropské k členským státům což ehm, se snažíme změnit ve vztahu mezi Evropskou unii a regionální a lokální úrovní. Také se to řeší všude, je to věc, která mm, se týká budoucího vývoje Evropy a dalších kontinentů, který spoléhá na kapacitě regionů a místní samozprávy eh, vytvářet prostředky pro růst a rozvoj a řešit mnoho problémů, které se řeší v tomto parlamentu, proto vyžaduje účast měst, regionů a lokální samozprávy. A velice často, příliš často, Hmm, se eh, obrací na, ty nařízení se obrací na centrální vlády, nikoli na eh, regiony a města, což samozřejmě my chceme změnit v příštích letech. Chceme najít způsob, jak začlenit, jak integrovat lokální e, samozprávu e, do struktury řízení Evropské unie. Je to již uvedeno ve smlouvách. Lokální, komunální orgány, regiony jsou efektivně Mm, uznávány jako součást evropské struktury a eh, to je věc, tady musíme to, jak si tomu, tomu vdechnout život, což bychom měli řešit s Evropskou komisí spíše než s parlamentem. Otázka cílu trvale udržitelného rozvoje a už jste na to hovořil, eh, eh, o tom jste hovořil vy, pane poslanče, tady se hodně pracovalo na definici těchto cílů jako takových. Hovořil jsem o 11 i o 16, ale samozřejmě jich celá řada dalších, kde lokální vlády eh, by měly provádět konkrétní akce a OSN rovněž pochopili, že pro uskutečňování určitého množství cílů je třeba obracet se na lokální vlády v obcích a ve městech. V roce 2015 75 obyvatelstva žije ve městech. To je velice důležité číslo, když samozřejmě v Evropě to není stejné číslo jako v USA. Máme také evropský model na světové úrovni a sice komplementárnosti, doplňování se mezi venkovskou oblastí, mezi venkovem a městy na základě e, demokratické zprávy řízení je možné také jít příkladem jako Evropská města obce pro jiné oblasti ve světě a je třeba podporovat dialog e, v duchu demokracie, což by jistě mohlo pomoci a abychom získali i my pozornost na globální úrovni. Samozřejmě nechceme, aby tady byl rozdíl mezi slovy a akty, to znamená mezi proklamacemi a činy. Když se podíváme na akce, na, na cíle tisíciletí, ty všechny nebyly dosaženy, ale samozřejmě, když se na evropské úrovni dáme například strategie 2020, já nevím, jestli všechny ty cíle, které tam jsou stanoveny, byly dosaženy, ale přesto je třeba definovat dlouhodobé cíle, abychom mohli uh, Eh, se snažit je naplňovat. A je třeba, aby to vše se činilo ve strukturu dialogu a v rámci schopnosti reagovat. Podívejme se na finanční krizi, která eh, byla velikou výzvou. I my jsme se jsme hodně pracovali v této oblasti, zveřejňovali jsme pravidelně studie Poslední studie, kterou jsme připravili o finanční situaci samozprávných orgánů 2011-2012, ale budeme pracovat i dále v tomto duchu, protože to jsou záležitosti, které skutečně významným způsobem monitorují situaci přímo na místech. A Mm, také jsme hodně pracovali v oblasti lokálních regionálních krizí, hodně s přáteli z Portugalska, ze Řecka, z Itálie, ze Španělska, abychom eh, tyto otázky projednávali i ve vnitrostátním kontextu. Eh, co se týče uprchlické krize, o tom už jsem hovořil, uskutečnili jsme první šetření týkající se situace, jak to vypadá pro lokální vlády a regionální vlády. A tato otázka se teď zkoumá ve všech zemích v České republice a v jiných středoevropských zemích. Je to teď něco, co má zásadní význam, ale velice rádi bychom navrhli Evropské komise, aby rozvinula určité hlavní směry, když se jedná o řešení uprchlické krize na lokální úrovni. My bychom velice rádi měli projekt, programy na základě spolupráce a partnerství v tomto ohledu, protože chápeme, že v mnoha zemích zejména členských státech, které přistoupily po roce 2004, mají lokální vlády eh, zkušenosti například s přijímáním uprchlíkům a tady je tady celá řada nedorozumění, také obavy panující v obyvatelstvu. Ehm, prostě je třeba přicházet s integračními myšlenkami a my to budeme dělat v nastávajících měsících, ale skutečně bychom rádi vyzvihli skutečnost, že města a lokální vlády jsou eh, ochotné přijímat uprchlíky, ale nemají prostředku, aby to činili a potřebují podporu od Evropské unie, z evropské úrovně i od členských států, aby mohli dostat svému úkolu, aby se rovněž zabránilo tomu, že se obyvatelstvo bude příliš ubávat s těmito otázkami. Otázka nejvzdálnějších oblastí, pane poslanče, to je otázka, eh, kterou se zaobíráme já jsem pochopil, že vy jste francouz. Naše francouzská asociace rady obcí a samozprávných orgánů v Evropě má eh, pravidelně také akce v zámoří, abychom podpořili francouzské zámořské oblasti. Ale pravdou je, že možná by se dalo dělat po něco více, ale myslím si, že taky určitá organizace, která eh, pracuje na evropské úrovni, už jsem se s nimi setkala, možná, že bychom se mohli snažit eh, učinit něco specifického a já i s vámi a já bych byl ochoten, kdybychom mohli pomoci a rád. A poslední otázka pana von Wistneroje. Uh, we hope that the... My doufáme, že budoucí evropská otevřená agenda bude mít nějaký dopad na vztah mezi evropskými institucemi a městy. Zatím to není jasné, jak to bude vypadat, není ani jasné, kolik členů EU podpoří tu městskou agendu zatím víme, že tam je vůči tomu určitý odpor, ale na tom pracujeme. Pracujeme s e, těmi, kdo předkládají tuto iniciativu a věříme, že předložíme dobrý návrh. Samozřejmě ve spolupráci s nizozemskými, francouzskými, německými ministr, ministerstvy tahle budoucí evropská agenda pro města by neměla být konkurencí pro regionální politiku, naopak měla být doplňovat. Měla by se věnovat eh, jakémusi integrovanému přístupu vůči městům a venkovu. A právě to na, u nás eh, na CMR do, podporujeme. Děkuji mnohokrát a samozřejmě jsem k dispozici všem členům vašeho výboru, kteří by si přáli eh, kontaktovat ne, či na naši službu. Jsme zde v Bruselu, abychom sloužili i vám. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. I já doufám, že budeme úzce spolupracovat v budoucnosti že si vyslechneme eh, zase potom zprávy o vašem jistě úspěšném projektu. Jste pro nás samozřejmě hlasem místních eh, orgánů, který je pro nás důležitý a vždy vítaný na našem výboru. Takže děkuji mnohokrát za to, že jste mezi nás dnes přišel, děkuji všem kolegům za rozpravu a nyní přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Plánovali jsme hlasování na 11.15, máme asi 3 minuty času. Potřebujeme na někoho ještě počkat? Pokud opravdu ty tři minuty potřebujete, tak si je můžeme strávit konverzací mezi sebou a potom začneme hlasováním. Připravte si prosím hlasovací kartičky v těch třech minutách. Okay, colleagues, 11.15. Dobrá, kolegové. Begin voting. Uh, the first... Začneme hlasování. The first opinion we have to vote on. První stanovisko, o kterém budeme hlasovat, je stanovisko výboru REGI o výroční zprávy za rok 2014 Evropská investiční banka. Výbory KONT a EKONT ehm, vždy od roku 2013 předkládají zprávu k této výroční zprávě Evropské investiční banky. Ehm, výbor KONT eh, předkládá tuto zprávu za rok 2014 Role Evropské investiční banky v eh, provádění evropské kohezní politiky se zvýšila za poslední roky a ještě eh, se bude zvyšovat. Protože se stále více používají finanční nástroje. Naším spravodajem je pan Jakovčič, který odprezentoval své stanovisko na minulém zasedání výboru REGI. Ehm, dorazilo 53 pozměňovacích návrhů do lhůty pro pozměňovací návrhy, což bylo 31. října. Spravodaj také předložil eh, několik kompromisních návrhů, takže já mu teď dám slovo. Děkuji. Moje zachvala svima, koji jsou radili zajedno sa mnom. Já bych jen rád poděkoval všem, kteří se mnou pracovali na tomto stanovisku. Určitě jsme tam měli trošku napětí, eh, ale v zásadě jsme odvedli velmi dobrou práci společně. Eh, myslím si, že tady pohlížíme na roli Evropské investiční banky trošku odlišně. Takže ehm, zpráva, o které budeme hlasovat, vlastně eh, připravuje cestu nové EIB, která by byla otevřenější eh, ekonomice, operátorům i těm, kteří by mohli přispět k rozvoji a tím myslím ze strany veřejného a soukromého sektoru, to znamená tedy eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru. Děkuji za, za pozornost. Děkuji, takže můžeme přejít k hlasování. Začneme tedy výroční zpráva eh, 2014 Evropská investiční banka. Začneme hned pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je? To je oddělené hlasování na žádost ALDE. Takže první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, to si překontrolujeme, prosím, elektronicky. Druhá část pozměňovací návrhu číslo 29. Elektronické hlasování. Please vote now. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Yes, try to, to the other seat and we'll ask, is it work? Zkuste si přesednout, je to lepší. Okay, we will go now to amendment 31. Dobrá, poznáte na 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si musíme překontrolovat elektronicky. Pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Třicet dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Poznací návrh 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování, hlasujte nyní. The vote is closed. Končím hlasování. Stanovisko bylo přijato. Gratuluji panu Jakovčičovi. A nyní jdeme k další, dalšímu hlasování dnešnímu. Tady jde o naše stanovisko o výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU, boj proti podvodům. V červenci eh, komise zveřejnila svoji výroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU, včetně tedy boji proti podvodům. Výbor pro rozpočtovou kontrolu předkládá zprávu a Regi předkládá stanovisko. 15. října náš zpravodaj pan Von předložil svůj návrh stanoviska. Do lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů bylo předloženo 51 zpravodaj také předkládá celou řadu eh, kompromisních návrhů. Chcete slovo, pane Vone? Prosím. Briefly, uh, uh, chair, thank, uh, shadow rapporteur. Děkuji. Chci děkovat stínovému zpravodaji za pomoc a podporu eh, při práci na této zprávě. Většina těchto pozměňovacích návrhů byla začleněna do deseti kompromisů což ukazuje, jaká vysoká byla ta úroveň spolupráce. Jaké to ukazuje, že mm, výbor má jednotný názor, že chceme, eh, aby strukturální fondy eh, měly co největší ekonomický dopad v celé Evropské unii a eh, aby byly také řádně vynakládány, což je všechno odrazem kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, budeme pokračovat dál hlasování. Začneme kompromisem 1. Abstentions? Kdo, eh, kde přejdeme, přijato, eh, přejdeme k kompromisu 2, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato, návrh 8, kdo je pro, proti zamítnuto, kompromis 9, jde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, drž, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi, ověříme. Návrh 18. Elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Přejdeme ke kompromisu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 41, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Eh, závěrečné hlasování, stanovisku elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji panu Vomenovi. Je to přijato velkou většinou. Další bod k eh, nahlasování je eh, doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě obchodu se službami TISA. Ehm, výbor REGI vypracovává eh, stanovisko pro zprávu z vlastní iniciativy o eh, jednání o, o službách TISA. Paní Vana předložila návrh minulý týden. Lhůta pro pozměňovací návrhy byla 20. 1. října bylo předloženo 4, 65 návrhů v oblastech jako efektivní liberalizace obchodu s službami, transparentnost jednání, dopad um, lokální regionální orgány a kompetence. Spravodaj navrhl kompromisy. E, paní Vana si přeje vzít slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji všem zainteresovaným stínovým zpravodajům za skutečně dobrou spolupráci a pozitivní atmosféru. TISA je kontraverzní téma, není snadné najít ehm, společný nejmenovatele v příliš o, o rozporných názorech ale my jsme se snažili v dobré atmosféře tyto společné eh, věci hledat a ukazujeme na eh, důležitou roli veřejných, eh, lokálních a regionálních orgánů, takže jsme schopni prezentovat společný text. Děkuji, budeme hlasovat. Začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? přijato. E, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 3, to je po částech, takže na žádost zpravodaje první část, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Nyní eh, kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Eh, návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 6, kdo pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 8, pro, proti, zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 26. pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 50 pro. Omlouvám se, vynechala jsem 48. Protože jsme zamítli 49, musíme jít k um, mm, 48 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi ověříme. Návrh 50. Elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 51 Elektronicky ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 53, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 27. Kdo je pro? Proti zdrželi zamítnuto. Návrh 54. Pro? Proti zdrželi zamítnuto. Návrh 64. Pro? Proti zdrželi zamítnuto. Kompromis 10 stažen, musíme hlasovat odděleně o všech pozměňovacích návrzích. Návrh 47, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 62 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 65 pro, proti, zdrželi zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky otevírám hlasování. Hlasujte, prosím, končím hlasování. A návrh je přijat. Děkuji paní Vana, gratuluji. A tímto jsme mm, skončili naše dopolední zasedání. Můžeme pokračovat nyní schůzí koordinátorů. Koordinátoři, můžeme pokračovat?